Bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc na sali. Kolegové, zaujměte prosím místa. Prosím vás všechny, usedněte. Rozpočínáme sesi po Zahajuji nové eh, zasedání plenární po přerušení. Za minutku začneme. Zaujměte místo, prosím, kolegové. Sesia zavěšena v dňu Zasedání již bylo přerušeno 11. února roku 2010, je nyní znovu zahájeno. Na začátku bych rád přivítal eh, předsedu Evropské rady, pana Hermana van Rompuy. Poprvé na našem plenárním zasedání blahopřejeme vám ještě jednou a srdečně vás vítáme, pane předsedo. Uh, eh, máme asi 15 minut na organizační záležitosti a poté se už pustíme do rozpravy. Rád bych rovněž výslovně přivítal pana místopředsedu Barosa. Posledních pět let jste zcela obvykle zde sedával, není to pro vás poprvé, co jste mezi námi. A nyní pár úvodních komentářů. Musím vám s, líto, s politováním sdělit, že v eh, železničním neštěstí nedaleko Bruselu byla jednou ze smrtelných obětí rovněž paní Klaudie Candeago, naše kolegyně z Generálního ředitelství pro komunikace. Paní Candeago byla zaměstnána v Evropském parlamentu od prosince roku 2008. Eh, předávám eh, naším jménem eh, projev soustrasti a podporu jejich rodině a její nejbližší. Další tragédie, s níž jsme se setkali, jsou povodně na portugalském ostrově Madeira. Je to největší katastrofa od roku 1993 a nejméně 38 lidí zemřelo naše myšlenky a naše modlitby směřují k rodinám obětí obou katastrof. Prosím, abychom všichni povstali a minutou ticha uctili oběti těchto tragédií. Děkuji Państwu. vám. A nyní bych rád srdečně přivítal naše hosty, jež jsou mezi námi. Jsou to hosté z Běloruska, paní Angelika Boris, předsedkyně Združení Poláků na Bělo- v Bělorusku a pana Alexandra Milinkěviče, nositele ceny Sacharova, naší ceny získali v roce 2006. Je to vůdce demokratické opozice na Běl- v Bělorusku. Bohužel Bělorusko znovu je tématem titulku v médiích, protože je pronásledováno a jeho nevládní organizace jsou tam prenosledovány. Evropský parlament bude nadále bránit univerzální hodnoty, jež jsou nám blízké, jimž věříme. Budeme neustále odsuzovat autoritární režimy, které pronásledují demokratické organizace pouze proto, že nezdílejí jejich názory. Obdrželi jsme všichni zápis jednání, jež byl přijat v únoru 2010. Pokud k němu nikdo nic nemá, nevidím, že by se někdo chtěl ozvat, tak schvalujeme tento zápis. A chtěl bych vás zároveň informovat, že v písemném písemném komentáři číslo 54 v otázce koní jež paní Sidony, Sidonia Jendřejevská a Karl Schmitter složili se k dnešnímu dni 24. února podepsala většina poslanců. Jedná se o koně, jež jsou vysílány na porážku a v souladu s článkem 123 čtvrtý odstavec našeho řádu bude předáno adresátům a bude rovněž